Az elnök Jó reggelt kívánok, kollégák! Vážení kolegové, dámy a pánové, zasedání je zahájeno. Začnu tím, že zahájím první hlasování. Než začnu, tak bych chtěla dát slovo panu Lorandovi Vince, který chtěl hovořit k pravidlu 59 odstavci 4 s odkazem na výbor pro interinstitucionální jednání o iniciativě evropských občanů, pokud jde o dočasná opatření pro časové limity pro fáze sběru a další v souvislosti s epidemií COVID-19. Máte slovo, pane Vince. Dobré ráno, děkuji paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji. Pokud jde o tyto lhůty, a také bod 788 v souvislosti s COVID-19. Ta záležitost byla dána výboru AFKO na základě článku pro interinstitucionální jednání. Ta žádost poslance bude předmětem hlasování až nakonec po konečném hlasování o návrhu komise. Hlasování bude zahájeno od 9 a bude trvat do 10.15 a bude použitý stejný způsob hlasování jako v předchozí dny. Veškeré hlasování bude probíhat jmenovitým hlasováním a poslanci budou mít možnost ověřit své hlasování a výsledky tohoto hlasování tím, že se podívají na dokument na plenární webové stránce. Vysvětlení hlasování může být předloženo písemně, výjimečně pouze vysvětlení s maximem 400 slov bude akceptováno. Nyní tedy otevírám první hlasování. Máte čas do 10.15 na hlasování a výsledky hlasování budou oznámeny ve 13.30, to znamená v 1.30 odpoledne. Az első napirendi pont megvitatására Nyní tedy další bod na pořadu jednání začne v 9.15. To znamená, že, že zasedání je přerušeno do 9.15. Dobré ráno. Zasedání je zahájeno. Další bod na pořadu jednání je prohlášení komise zabírání půdy a odlesňování v Amazonii. Chtěla bych informovat poslance, že u této rozpravy není catch the eye a že nebudou akceptovány modré karty. Děkuji. Nejprve bych chtěla dát slovo panu Sinkevičiovi. Děkuji. Amazonie je dešným pralesem, který nemá srovnání. Je zásadní pro naši planetu, biodiverzitu a naše klima. Je to také zásadní pro domorodé obyvatele, kteří ho považují za svůj domov a jejich živobytí a jejich kultura na něm závisí. Problémy jsou komplexní, mají řadu faktorů a vyžadují úzkou regionální spolupráci se zeměmi, které ho sdílí. Environmentální dimenze této výzvy je úzce propojena s environmentálními a socioekonomickými faktory a s problémy, jako je chudoba, lidská práva, korupce, bezpečnost – jsou tam nejlépe zachované ekosystémy na světě a místní obyvatelé musí být součástí řešení. Řešení deforestace je zásadní nejenom kvůli biodiverzitě a klimatickým výzvám, ale také pro dosažení vymícení chudoby. Vzhledem k ambicím v Evropské zelené dohodě a nové strategii EU je plně zavázána řešení odlesňování. Jsme rozhodnuti hrát hlavní roli mezinárodně a používat všechny nástroje rozvojové pomoci a obchodních jednání. My chceme zajistit, aby do roku 2050 všechny ekosystémy na světě, včetně lesů, byly obnoveny, byly odolné a dostatečně chráněny. Globální rámec by měl zahrnovat specifické cíle pro zaschovávání zdraví ekosystému v souladu s návrhy strategie pro biodiverzitu. Budeme podporovat kroky proti deforestaci a degradaci lesů v rámci implementace pařížské dohody. A to i včetně závazků, pokud je o národní přispívání a národní iniciativu, pokud je o odlesňování a degradaci lesů. Pokud je o politiku EU, komise pracuje na řadě kroků v boji proti deforestaci v návaznosti na naši komunikaci, naše sdělení o navýšení aktivit EU pro obnovu lesů, které bylo přijato v červenci 2019. V roce 2021 komise předloží legislativní návrh a další opatření na vyhnutí se uvádění trhů souvisejících s deforestací na trh EU. A nyní provádíme související posouzení dopadů. Nástroje by mohly zahrnovat dobrovolné závazky odvětví, povinné označování, due diligence, certifikace, přístupy podobné přístupy EU proti uh, nelegálnímu rybolovu, bilaterální dohody a další opatření. My velice vítáme zapojení Evropského parlamentu do záležitosti lesu a těšíme se na návrh legislativy paní Burghardt, na tu zprávu. Po přijetí to vyhodnotíme pečlivě. Abychom řešili otázku odlesňování, musíme se více zapojit do spolupráce se soukromým sektorem obzvláště abychom získali jejich závazky, pokud jde o udržitelné zdroje. V roce 2021 vznikne nová iniciativa, pokud jde o udržitelnou zprávu společností. Bude to napříč odvětými. Další kroky ze strany komise jsou vytvoření platformy zainteresovaných subjektů, pro odlesňování. Nejprve se potkají v říjnu a budou se využívat obchodní data pro usnadňování informování ohledně globálního odlesňování. EU chce spolupracovat s partnerskými zeměmi v Amazonii pro řešení odlesňování lidská práva, včetně práv místních lidí a místních komunit v Amazonii a také ochrana životního prostředí jsou v jádru hodnot vztahů mezi EU a třetími zeměmi, včetně zemí Amazonie. A proto tyto otázky jsou systematicky řešeny v rámci našich stávajících mechanismů pro politický dialog a spolupráci. Náš dialog není omezen pouze na centrální vlády. Také jednáme s řadou zainteresovaných subjektů, včetně podnárodních místních zpráv a samozpráv s různými obchodními asociacemi. Náš dialog je klíčový pro úspěch. Dohody o volném obchodu se zeměmi v daném regionu jsou dalším způsobem, jak podporovat spolupráci na mezinárodních závazcích, pokud jde o klima a životní prostředí, obzvláště v kontextu obchodu a udržitelného rozvoje a souvisejících kapitol. EU řeší klíčové příčiny odlesňování prostřednictvím naší rozvojové pomoci. Celkově probíhá 160 eh, pro projekty ve výši 166 milionů eur. Ochrana biodiverzity a boj proti odlesňování znamená ochrané, chráněné oblasti a dobrou zprávu, také zahrnutí živobytí místních osob a respektování práv původních obyvatel. Tento integrovaný přístup udržitelného rozvoje je jádrem naší rozvojové politiky. Komise podporuje implementaci úmluvy MOP 169 o původních obyvatelích a kmenových obyvatelích a také dobrovolné pokyny, pokud jde o lesy. A mobilizujeme se také na ochranu práv původních obyvatel. Porušování těchto práv dochází v oblasti akademie v Amazonie často. Těším se na spolupráci v této oblasti s vámi. Děkuji. Naším prvním řečníkům za stranu EPP je paní McGuinness. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně předsedkyně, děkuji panu komisaři za jeho připravenost do budoucnosti s tím něco dělat, ale my jsme již o tomto tématu hovořili. Minulý, eh, minulé léto jsme zde sledovali požáry v Amazonii a navzdory eh, vznosným projevům se ničem nic nestalo a proto zde dnes hovoříme o zabírání půdy a odlesňování. Eh, stále se tímto tématem zabýváme. Jsme velice znepokojeni tím, že půda je zabírána pro účely zemědělství a také eh, dobývání hornin a často je zatím sama brazilská vláda, která podporuje přechod pralesů do soukromých rukou. Musíme si uvědomit, že je to asi 60 milionů hektarů, ta plocha, o které hovoříme. A my neustále přicházíme s různými závazky na klimatickou neutralitu do roku 2050 ale eh, určitě toho můžeme udělat hodně, ale neuděláme to, eh, všich, neuděláme to eh, sami. Emis, se, se v důsledku covidové krize snížily, zatímco v Brazílii nebo v Amazonii o 10% vzrostly právě v důsledku odlesňování. Musíme být také znepokojeni tím, že se evropské trhy stále více otevírají hovězímu masu a soji, což je také v přímém vztahu s odlesňováním navzdory eh, výzvám k tomu, aby Brazílie eh, dodržovala klimatické cíle, zůstáváme skeptičtí, ale musíme si také uvědomit, že jsme součástí toho problému, protože dovážíme potraviny eh, z Brazílie a z dalších podobných míst. My jsme sice stanovili určitá pravidla, ale potom už nekontrolujeme, co přichází do Evropy. Doufám, že strategie pro biodiverzitu, strategie spole na stůl a další politiky, které byly na evropské úrovni právě eh, spuštěny, eh, přispějí k větší kontrole a že si také uvědomíme, že je v rozporu naše obchodní politika s politikou klimatickou. Děkuji mnohokrát. Dále paní Van Prent za socialisty. Děkuji. Já vítám váš to, vaše úvodní slova a určitě vůbec nepochybuji, že komise chce odlesňování a klimatické otázky řešit společně, ale pokud chceme dosáhnout našich cílů, tak si musíme uvědomit, že Amazonie je v tomto boji skutečně klíčová, protože to je největší zásobárna Eh, respektive prostor pro eh, ukládání uhlíku na světě a svět se velice rychle mění a pokud do roku 2030 nebudeme eh, rychle reagovat, tak se z něj může naopak stát oblast, odkud uhlík uniká. A situace je velice závažná a musíme ji řešit. My jsme již minulý rok hovořili o Amazonii a od té doby se situace každý měsíc zhoršuje a sezóna požáru ještě ani nezačala. Jak bylo řečeno, 80 deforestace souvisí se zemědělstvím a také se spotřebou zde v Evropě. Vážení kolegové, náš eh, úkol je skutečně velice obtížný. Bolsonárova vláda využívá covidové krize aby eh, prosadila další deregulaci environmentální politiky. A víme, že vláda již zablokovala 30 eh, národního rozpočtu na prevenci požárů. A víme také, že Bolsonárová eh, vláda bojuje proti institutu, který kontroluje nelegální těžbu dřeva. A víme také, že satelitní brazilská agentura vše pečlivě monitoruje. Dochází skutečně i podle jejich údajů k velkému odlesňování. Před rokem komise podepsala dohodu s Mercosurem o volném obchodu. Je tam také závazná kapitola udržitelnosti. Komise vždy říká, že ta kapitola je určitou zárukou pro záchranu Amazonie. Otázka je, zda tomu stále věříme, protože rok po podpisu se situace stále zhoršuje. Tento parlament se proto musí, musí požádat o skutečné záruky v oblasti eh, prevence těchto negativních jevů v Amazonii. To bude naprosto klíčové pro vyjednávání dalších eh, dohod o volném obchodu. Volném obchodu. Chci to jasně říci, vážení kolegové, žádné dohody eh, o volném obchodu by neměly být bez nějaké doložky, která se bude zabývat ochranou klimatu. Pro nás SAD je to naprosto klíčové, v těch budoucích diskusích, při přijímání budoucích politik, to bych chtěla říci velice jasně. Děkuji mnohokrát. Dále pan Kaňas. Paní presidenta, komisario. La está... Eh, děkuji, pane komisaři. Amazonie je ohrožena zabírání půdy a odlesňování eh, v Amazonii pro zemědělství, eh, zabírání půdy kvůli těžbě. Za to to vede ke degradaci Jaká je nejlepší strategie, abychom zvrátili tuto situaci, která ohrožuje klima a biodiverzitu, ale také udržitelný rozvoj amazonských zemí a také právo jejich občanů, aby měli důstojný život? Neustále eh, se jim něco vyčítá, je to vlastně koloniální paternalismus, nebo na druhé straně mít eh, strategii, která bude založená na respektu, na zdrojích a na dohodách poslanci a poslankyně, aby naše strategie ke klimatu eh, měla globální dopad, tak potřebujeme partnery, kteří se k tomu připojí. A toho dosáhneme pouze díky závazným dohodám. Proto je potřeba, abychom byli obezřetní a dohlíželi na politiku vlád, které se ubírají špatným směrem, ale musíme také uznat úsilí amazonských zemí, které podepsaly eh, pařížskou dohodu nebo které podepsaly dohodu z Kasur. Jedná se o to, že mají národní politiky, aby bojovali proti těmto eh, problémům, přestože mají velké problémy. Musíme podpořit občanskou společnost, původní obyvatele, musíme podpořit ty země, protože vla, ty země nejsou jenom vlády. V těchto zemích mají velké problémy. Musíme mít eh, skutečně užitečné nástroje, abychom dosáhli našeho společného cíle. A co je naším nejužitečnějším, nejmocnějším nástrojem? To jsou dohody, eh, které máme. Jedná se o, o dohodu mezi EU a Mercosurem. Máme tam specifickou kapitolu pro udržitelný rozvoj a pro ochranu životního prostředí. A závazným prvkem je plnění pařížské dohody. Vážení kolegové, nemůžeme být eh, ideologicky demagogičtí. Tím nezastavíme požáry, ani nezastavíme těžbu, ani zabírání půdy. Musíme vykazovat respekt, mít dohody. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Beňo za frakci ID, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Odlesňování v Amazonie je skutečně rekordní a i my jsme tím zde velice znepokojeni. E, tropické pralesy e, jsou vlastně zasaženy e, jak lidským, tak přírodním odlesňováním jako prvním. A v podstatě jsme svědky něčeho podobného i ve Francii nebo v Evropě, protože eh, ve Francii 54% území eh, pouze 54% území eh, představuje lesy. A my samozřejmě musíme kritizovat brazilskou vládu, ale určitou zodpovědnost musíme přijmout i zde za sebe protože je pravda, že i naše dovozní eh, postupy k tomu přispívají. My eh, dovážíme kaučuk, eh, kakao, palmový olej a soju a to přímo vede k odlesňování. Soja je už asi 20 let jedním z hlavních faktorů odlesňování, především v Amazonii. Mezi 70 až 90 procenty produkce soji na světě se používá na skrmování dobytkem a na maso, které je poté distribuováno. Tento model intenzivního zemědělství je jedním z pilířů vašich eh, smluv takže já se táži, jak eh, můžeme eh, kritizovat Brazílii za odlesňování, když je tato praxe zakotvená vlastně přímo v Mercosuru. Já jsem velice ráda, že například nizozemský parlament eh, hlasoval proti smlouvě s Mercosurem. Chtěla bych také připomenout, že dovážíme asi 300 tisíc tun masa z Jižní Ameriky s velice sníženými cly. A je proto třeba jasně říci, že i my jsme součástí toho řetězce, který k odlesňování vede. Jak se zde můžeme dojímat nad touto situací, když v podstatě podepisujeme dohody o volném obchodu, které poté k tomu odlesňování vedou. Je třeba zaměřit se více na lokální výrobu, je třeba eh, nakupovat eh, produkty od místních firem, je skutečně třeba eh, přistoupit k tomu erickému modelu. Děkuji mnohokrát. Paní Kavacíny, zaselené. Děkuji. Já bych chtěla nejdříve vyjadřit solidaritu s národem Amazonie Jedná se o solidaritu, kterou vyjadřují především brazilskému národu kvůli eh, covidské epidemii. Co horšího, než eh, slyšet to, že eh, ministr říká, že je potřeba využít situace, kdy jsou lidé nyní zabaveni covidem. Odlesňování Amazonie se zvyšuje a to je přímý dopad rozhodnutí vlády. Kontrolní agentury byly zrušeny a zaplatily se platby. A kdyby toto nestačilo, tak vláda Bolsonara eh, podporuje zákon, který by vlastně legalizoval zabírání eh, půdy. A to eh, půjde brzy do kongresu. Já podporuji všechny, kteří bojují proti těmto politikám a volám brazilský kongres, aby se zastavilo především zabírání půdy. Ale my v Evropě musíme sehrát také naší úlohu. Britské supermarkety hrozí tím, že přestanou eh, prodávat brazilské výrobky, eh, pokud bude pokračovat zabírání půdy a schválí se tento zákon. 350 tisíc eh, osob v Německu podepsalo petici. Musíme si uvědomit, já si myslím, že dohoda s Mercosurem je mrtvá. Ten odpor byl velký předtím, ale vzhledem ke brazilské environmentální politice já žádnou šanci pro tuto dohodu nevidím. Děkuji a dalším řečníkem je Angel Jambasky. Přijášto vreme za takový rozhovor. Evropský kontinent se trese od... Bohužel nemáme tlumočení. За правата на горите в Амазонка. Нека ви напомня, уважаеми колеги, река амазонка не минава през нито една държава член на европейския съюз в която живеят Došlo bohužel k technickému problému a není tlumočení z bulharštiny. Okay, uh, madam, uh, madam chair, I will have for tra- translation for a little bit. In, uh, in any language. Yeah. Okay, okay. I will wait. Počkám, říká řečník. Ty proba 4, 5, 6, proba 5, 6. OK, good. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu od začátku. Ještě jednou, vážení kolegové. Myslím, že tato rozprava přichází skutečně ve špatném okamžiku. V Evropě probíhají protesty, spousta lidí přišla o práci, dochází k vandalismu, dochází k rabování a právě nyní Evropský parlament hovoří o Amazonce a Amazonii. Amazonka neprotéká žádnou ze zemí Evropské unie. Daně vašich voličů nejdou do Amazonie. Toto je úplně zbytečná debata. Jiná debata by byla hovořit třeba o tom, jestli je voda na Marsu, protože teď, když to řeknu, tak možná, že se to objeví na příštím pořadu jednání. Vy tady hovoříte o jasnosti myšlenek a zároveň co vzduch, hovoříte o čistém vzduchu a přitom Evropou projíždějí nákladní automobily. Musíme hovořit o čistém vzduchu, ale potřebujete aby na tom pracovaly velké strany. Nyní učí jiné ostatní kontinenty, jak čistit svůj vzduch a udržovat ho čistý. Pokud hlasujete pro znečišťování vzduchu, tak byste měli mlčet o Amazonce. A opět i tady v, v džunglích Amazonky jsme slyšeli o kolonialismu, paternalismu, privilegiích bílých, že bychom se měli omlouvat, že je tady historická vina. Pokud eh, se budeme takto neustále byčovat, pokud si myslíte, že tento protirasistický přístup vám získá eh, hlasy, tak tomu tak nebude, protože když eh, začalo probíhat eh, rabování, tak už se to brzy dostane k vám. Každá revoluce takto začínala srpem a kladivem. Podívejte se na bolševické Rusko a ostatní na historii mojí země. Takže musíte si uvědomovat, eh, že nezískáte více hlasů, ale více barbarství. Když se chcete omluvit, tak se omluvte. Pokud máte nějaké otázky ohledně koloniální minulosti, tak se omluvte. Ale ne, neplýtvejte naším časem, neočekávejte, že my se omluvíme za něco, eh, za co nás nikdo nemůže obvinovat. Bulhaři neklekají na kolena a nežádají o milost, když nějaký eh, rabující barbar klepe na jejich dveře. My stojíme silně, bojíme za na, bojujeme za naši vlast, za naši kulturu, za naši rodinu a za naši zemi. Takže vám přeji hodně úspěchů v ochraně lesů v Amazonii. Je to epická debata planetárních rozměrů. A až přijde ta další jestli je v Evropě třeba potřeba více větrných mlínů a podobně, tak já přijdu a pomůžu vám se všemi těmito důležitými otázkami. Děkuji. A nyní Anja Házekamp ze skupiny GUE. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Není tomu tak dávno, co měl svět velké obavy, byl velice znepokojen obrázky hořící Amazonie. Nyní se to dostalo do pozadí kvůli krizi koronaviru, ale tato krize i nadále pokračuje. Amazonie je velice důležitá pro klima a pro lidi a živočichy, kteří tam žijí ale i za spolupráce Evropské unie jsou tyto lesy káceny kritickou rychlostí. A dochází také k ignorování lidských práv ve velkém měřítku. A to proto, že máme hlad po levném zboží. Každý rok dovážíme 1,5 miliony tun soji a 140 milionů tun eh, hovězího z Brazílie a bude to ještě vyšší, až budeme mít dohodu o volném obchodu s Mercosurem. Musíme jednat, pokud chceme zachránit Amazonii. Pane komisaři, vy nemůžete uspět se svojí strategií biodiverzity, pokud vaši kolegové budou odsouhlasovat takovéto dohody o volném obchodu. Pokud chcete udržitelnou produkci potravin, jste také připraven říci ne ničivým, destruktivním dohodám o volném obchodu, jako je ta dohoda s Mercosurem a to, proti tomu vydávání masivních eh, dotací masnému průmyslu. Konzumovat méně masa je dobré jak pro Amazony, tak pro dobré životní podmínky zvířat. Uh, a když hovoříme o dobrých životních podmínkách zvířat, tak parlament má příležitost s tím dnes něco udělat. Chtěla bych požádat kolegy, aby hlasovali eh, pro vytvoření výboru pro řešení eh, pro problémů. A nyní paní Eleonora Evi, nezařazená. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nedávné šetření ukázalo, že je velký že je jasný vztah mezi odlesňováním a chovem e, dobytka. V podstatě každý rok e, se 60 fotbalových polí odlesní Hovoří se také o tom, že spotřeba v Evropské unii je svázána deseti 10% eh, globálního odlesňování. A evropští občané jsou vlastně nevědomky spolupachateli odlesňování důležitých eh, lesních ploch, jako právě je Amazonie. A na jedné straně zde komise říká, že má legislativu, která zaručí, že tomu tak nebude, tak na druhé straně se eh, vyjednávají obchodní dohody a v podstatě se ignoruje ta, eh, ten požadavek, eh, aby ta dohoda nenarušovala lidská práva a nepřispívala ke zhoršování sociální, hospodářské a environmentální situace. A komise by nám tedy měla říci, jak hodlá tuto problematiku v rámci eh, dohod o volném obchodu řešit. Děkuji mnohokrát. Pan Jarubas nyní za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové, odlesňování amazonského pralesa je často naším tématem. Hovořili jsme o něm již v září a hovořili jsme také o tom, jak ukončit požáry v těch takzvaných plicích světa. Zároveň ale podepisujeme obchodní dohody, uzavíráme Mercosur, používáme diplomatická opatření a doufáme, že tím vynaložím, vyn, eh, vyvineme eh, tlak eh, na zemi, země, které podepsaly pařížskou dohodu a odlesňování zamezí. Hovořilo se zde o tom, že je třeba jednat v souladu s Evropskou strategií pro biodiverzitu a Evropskou zelenou dohodou, ale musíme si uvědomit, že pokud má Evropa zůstat konkurenceschopná, musí eh, také ukládat určité požadavky svým partnerům, například v oblasti klimatu, v oblasti udržitelnosti. A ta obchodní vyjednávání, to je jedna věc, ale úprava, eh, mechanismus úpravy uhlíku na hranicích, to je něco, co bychom zde mohli využít. Bylo by to velice důležité Eh, také eh, v kontextu standardů bezpečnosti, eh, zabezpečení potravin a standardů na dobré životní podmínky zvířat. To by také mělo být součástí těch mezinárodních dohod, protože polští zemědělci musí takovéto požadavky také plnit. Takže musíme dbát, aby ta konkurenceschopnost nebyla narušena a aby naše zdraví nebylo ohroženo. Děkuji mnohokrát. Dále pan Luena. liebe Kolleginnen und Kollegen. Děkuji, pane komisaři a vážení kolegové. chtěla bych zmínit i Tuna a Tata národ. A e, tato oblast je teoreticky chráněna, kde žijí tito e, obyvatele, ale objevuje se tam e, stále více těch, kteří kácí lesy, kteří tam chovají dobytek. Mnoho eh, zákonů eh, Bolsonarovy eh, vlády oslabuje ochranu životního prostředí a podporuje zemědělství. Je to sociální problém, ale také ekologický problém. Je to katastrofa, protože se zničí to, co je nejdůležitější v boji proti živo- ehm, klimatickým změnám. 10 eh, eh, procent ničení lesů je na našich bedrech. Jedná se například o kaučuk. Můžeme za to my, Evropané. Eh, a tam eh, se snaží také lidé eh, mm, pěstovat eh, udržitelně, ale bohužel jim to není umožněno. Musíme na to nalézt odpovědi. A předložili jsme návrh pro zlepšení této situace. Eh, jedná se o podniky, eh, které chtějí dovážet takovéto výrobky. Souvisí to také s finančními institucemi, které by je měly podporovat. A potřebujeme mít tedy závaznou legislativu, tak aby podniky byly zavázány k tomu, aby jejich výrobky nevedly ke eh, ničení ekosystému či ke ničení životního stylu. A to by bylo dobré pro národ i Tatána, protože je je důležité, aby eh, se na, do Evropy nedostaly žádné zemědělské výrobky, které ničí e, pralesy. I tuna a tata tento národ eh, nemůže počítat s tím, že by brazilská vláda jim poskytla nějakou právní jistotu nebo že by neničila jejich lesy. A toto je věc, která není vždy žádána. Je eh, důležité, abychom eh, měli eh, samozřejmě legislativu, kterou můžeme vymáhat, jinak to nemá smysl. Vážení kolegové, i tu na tata to je národ, který volá po pomoci. Máme v našich rukách možnost situaci změnit díky nákupu výrobků v Evropě a měli bychom už začít. Děkuji. Děkuji. Nikole Štefanuta Zareniu, prosím. De încercată. Ceea ce contează... E- Nacházíme se v období krize a je třeba si stanovit priority. Jde o dlouhodobé zájmy obyvatelstva nebo krátkodobé zájmy úzkých skupin. Představitelé, kteří ohrožují životy občanů, věří v různé konspirační a dezinformační teorie a přijímají impulzivní rozhodnutí, podobně jako Bolsonaro. Brazilci se bojí budoucnosti. Každý rok den tam umírá tisíc lidí na covid. A Bolsonaro přemýšlí o svých obchodních záležitostech, eh, o cílech, které mají určité úzké obchodní skupiny a samozřejmě mu vůbec neleží na srdci prospěch planety amazonského pralesa či jeho vlastních občanů. Amazonský prales čelí katastrofě. Stále ještě ani nezačlo období požárů. Planeta bude opět hořet. Brazílie činí velice rychlé kroky zpět, pokud jde o ochranu životního prostředí. Předložili tam také nový zákon, eh, který umožní eh, legalizaci záběru půdy domorodého obyvatelstva. Více než 90 veškerého odlesňování v Brazílii v loňském roce bylo nelegální. Většinou šlo právě o odlesňování v oblasti Amazonie. V těch dvou minutách, které mám dnes eh, k dispozici, již zmizelo 6 hektarů lesa v Amazonii a 54 hektarů lesa v celém světě za stejnou dobu. Souhlasím eh, s paní zpravodajkou, že ten problém musíme řešit také zde, protože jsme součástí toho problému. A tyto věci se nedějí pouze v amazonském pralese. I z, u nás v Evropě máme takové malé amazonské pralesy. Myslím si, že musíme nalézt to řešení teď, kdy ještě není úplně pozdě. Děkuji. Nyní dostává slovo pan Campominosi za ID. Děkuji, paní předsedkyně. Podobně jako vy, já se také vrátím dnes domů do svého města. Zítra se setkám eh, s pracujícími, s řediteli společností a někteří se mě určitě zeptají, Marko, o čem jste včera hovořili v Bruselu? Hovořili jste o tom, jak pomoci našim podnikům, jak víc z té zničující krize? Ne, já jim řeknu, že jsme celé dopoledne hovořili o Amazonii. Hovořili jste o land grabbing eh, ze strany Číny? Ne, ne, ne, jsme hovořili o Bolsonárovi. Tento parlament eh, věnuje eh, hodně času kritice konzervativních lídrů na celém světě. Viděli jsme, jaký postoj eh, parlament zaujal k Trumpovi a k dalším legitimně zvoleným vůdcům, například v Polsku či v Maďarsku. A teď to hovoříme o Bolsonárovi, jako by se zdál, jako by problémy Brazílie plynuly pouze z jeho vlády, z vlády, která měla ostatně velké problémy, podobně jako my všichni s řízením koronavirové krize. Ten koloniální přístup eh, je zde úplně jasný, ale my děláme obchodní dohody například s Větnamem, který má mnohem nižší environmentální standardy než třeba americké země a má skupina samozřejmě kritizuje i tu dohodu s Mercosurem, která zdá se ale, že eh, se neuskuteční eh, z vůle jeho američanů, protože pro ně nemá žádný smysl. Je to dohoda, která je již překonána. Pan komisař Hogan nám říká, že ale ne, že budeme Eh, postupovat dále, jako by se nic nestalo. Je to tedy určité pokrytectví z naší strany, z tohoto parlamentu. Já jsem zde za opozici, to znamená, musím hrát eh, toho bad guy, ale tento postoj je na úkor všech a naši občané by od nás určitě chtěli něco jiného. Děkuji mnohokrát. Dále pan, paní Brickmont za zelené. Bolsonaro se stále více odchyluje od klimatických cílů, dochází tam eh, k odlesňování, k porušení eh, práv domorodého obyvatelstva. Situace je velice závažná a Evropský parlament začíná oficiálně vystupovat eh, proti obchodní dohodě. Britské supermarkety hrozí bojkotem a nevládní organizace vystupují eh, proti Evropské komisi, která, jak si řekla, že Mercosur nebude narušovat eh, klimatické a cíle a cíle v oblasti biodiverzity. DG Trade neustále tvrdí, že tomu tak nebude, ale já vůbec nevidím, že by k tomu komise nějakým způsobem eh, přistupovala eh, seriózně. Myslím si, že je třeba jasně odsoudit návrhy brazilských zákonů a přijmout závaznou legislativu o společenské zodpovědnosti podniků. Je třeba zajistit, aby obchodní politika odpovídala cílům udržitelného rozvoje a je třeba dohlédnout, aby tak tomu bylo i v Brazílii. Děkuji mnohokrát. Pan Lundgren. Děkuji. V květnu 2019 739 hektarů deštného pralesa zmizelo. A to znamená dvě fotbalová hřiště za minutu. A teď to vidíme díky satelitnímu systému. Došlo k nárůstu o 30 v odlesňování, aby vznikl prostor pro zemědělství. Takže k tomu skutečně dochází velmi rychle Lesy prostě mizí. První, za první čtyři měsíce roku 2020 došlo k 55% nárůstu v odlesňování ve srovnání s předchozím obdobím. Přes tisíc čtverečních kilometrů bylo eh, zničeno, což je dvakrát velikost Jeteburku ve Švédsku. To je nejrychlejší od doby, kdy začala měření v roce 2015. A důvodem samozřejmě je, že lidé chtějí více zemědělské půdy, chtějí pěstovat více palmového oleje, který využíváme my v Evropě, takže my přispíváme k tomuto odlesňování. Hovoříme o ekologičtějších palivech pro naše vozidla. To znamená, že potřebujeme ještě více palmového oleje a tím pádem ještě více zemědělské půdy v Amazonii. Hovoříme o ekologičtějších palivech pro letadla a to by do, bude vyžadovat ještě více palmového oleje. A je to tedy kvůli takovýmto rozhodnutím, která jsou přijímána a lidé vlastně úplně nerozumí těm rozhodnutím, která přijímají. My jsme velice hrdí na tu ekologickou veřejnou dopravu ve Švédsku, ale ta není vůbec ekologická, protože vlastně přispívá k odlesňování v Amazonii. Takže zatímco my ve Švédsku jsme hrdi na naši ekologickou veřejnou dopravu, tak Amazonie je mícena a místní obyvatele mají obrovské problémy. Musíme revidovat tuto strategii v rámci EU, protože ty dopady jsou katastrofální. To, že potřebujeme stále více palmového oleje na biopaliva, povede ke zničení Amazonie, která je plícemi naší planety. Nemůžeme takto pokračovat. Děkuji. Nyní Marisa Matias Gue, máte slovo. na Děkuji. V Amazony eh, vidíme eh, tragédii, které eh, čelí původní obyvatelstvo, kterým se odebírá půda. A navíc toto původní obyvatelstvo je ponecháno na pospas vůči pandemii COVID. Prezident Bolsonaro podporuje trestné aktivity. Jedná se o zemi, kde prezident se staví proti svým vlastním lidem a je proti ochraně Amazony. Musíme chránit lidská práva v Amazonii. A říkáte, že budete nadále pokračovat ve vyjednávání s Mercosurem a říkáte, že se bude vyvíjet nátlak na to, aby se tato práva respektovala. Buďme k sobě upřímní. Už dlouho vyjednáváme o této dohodě a žádný nátlak se vyvinul. Ne, je to ještě horší. Chování brazilských úřadů je přesný opak toho, co chceme dosáhnout. Čím více se vyjednává, tak tím se zničilo více pralesa a dochází k více útokům na původní obyvatelstvo. Já vyzývám Evropskou komisi a říkám, musíme eh, hájit domorodé obyvatelstvo. Oni eh, brání plíce světa. Musíme být na straně lidu a ne na národních společností. Eh, děkuji paní Spiraky za EPP. Děkuji. pane komisaři. Vážení kolegové, obrázky toho, jak je ničena amazonská džungle, nás tady velice znepokojují. Možná je nevidíme na obrazovce, ale k tomuto ničení dochází a vláda v Brazílii se snaží tuto půdu uvolňovat pro zemědělství kvůli soje, kaučuku a dalším plodinám. A e, znamená to, že pro tyto produkty existuje trh. My v Evropské unii máme jednotný trh a musíme otevřít cestu řešení. Je důležité v praxi kontrolovat podmínky, které jsou v naší dohodě se zeměmi Mercosuru. Potřebujeme tuto dohodu s těmito zeměmi, ale musíme také implementovat pravidla pařížské dohody